mě schůze OSN na vysoké úrovni na téma HIV, AIDS a e, pan komisař má slovo, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, miliony lidí na světě žijou s HIV, AIDS, e, byly dosaženy značné pokroky v boji proti této nemoci. Nicméně, pokud máme mm, epidemii porazit do roku 2030, tak musíme posílit naše úsilí. Dámy a pánové, ti eh, z vás, kteří se neúčastníte této diskuse, tak prosím mm, rychle a potichu opustte sál. I vy, prosím. herr kollege sagenhaft herr gualtieri pane gualtieri tajani kannst du mal dem gualtieri bescheid sagen? pane tajani můžete panu gualtierovi říci ano, děkuji, nashledanou. Pane, prosím, pane komisaře prosím. Děkuji. Tak já budu pokračovat. Pokud máme být úspěšní ukončení epidemie AIDS do roku 2030, musíme zvýšit naše úsilí, abychom zabránili HIV, AIDS, a, abychom zajistili všem včasnou diagnózu a léčbu těm, kteří ji potřebují. Komise vítá schůzku na vysoké úrovni v rámci OSN, která proběhne v červnu v New Yorku a podporuje výzvy k rychlejší reakci a výšenému úsilí. AIDS stále ovlivňuje subsaharskou Afriku. Dva ze, dvě ze tří osob jsou infikováni. Zde eh, na našem kontinentu ve východní Evropě eh, stoupá počet nakažených. Evropská unie musí sehrát svoji roli, aby ukončila epidemii AIDS doma v našem sousedství i v dalších zemích projevit solidaritu a poskytnou podporu zemím, které to potřebují nejvíc, především ty s nízkými příjmy. EU ehm, e podporuje prevenci AIDSu pomocí globálního fondu pro boj proti AIDSu, tuberkulóze a malárii, který zajišťuje pomoc 8 milionům lidí. Členské státy poskytují polovinu zdrojů globálního fondu, více než 1,5 milionů euro již eh, mm, bylo poskytnuto z evropského rozpočtu a dalších 470 milionů se má poskytnout v letech 2017 až 2019. Udržitelné cíle eh, znamenají vítaný posun k více integrovanému přístupu řešení zdravotních potřeb občanů. Pokud chceme ukončit AIDS a další choroby, tak musíme státům pomoci rozvíjet kapacity k základního zdravotnictví, čistou vodu, hygienické zařízení pro všechny občany. A to musí být ve spolupráci všech. Financování za tímto účelem především v zemích se středními příjmy je třeba zvýšit. V EU jsme dosáhli značného pokroku. Eliminovali jsme se e, přenos z matky na dítě a tím e, nákazy dětí AIDS. Nové infekce, počty nových infekcí klesají, přístup k léčbě je dobrý. Nicméně zbývají výzvy. 300 tisíc lidí v EU potřebuje celoživotní léčbu. 30 tisíc lidí se infikuje každý rok. I když proti HIV se lze bránit. Léčba stojí miliardy euro. Komise spolupracuje s členskými státy a občanskou společností na posilování prevenci, lepším testování a lepšímu přístupu k léčbě. Především se musíme zaměřit na východní Evropu a střední Asii, kde epidemie je stále na vzestupu. Je třeba spolupracovat Eh, se všemi s nejvíce postiženými zeměmi, kde je třeba spolupráce zintenzivnit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Nyní má slovo pan Busoj. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já eh, jsem rád, že tady máme na zasedání pana komisaře a mm, souhlasím s ním Eh, nová zpráva generálního tajemníka OSN eh, ohledně HIV AIDS eh, nás upozorňuje na vývoj za posledních 15 let. Došlo k pokroku, ano, ale i přes tento pokrok Eh, platí, že pokud nebudeme v tom pokračovat, tak můžeme o ty úspěchy přijít. Je třeba tedy zvýšit investice a to především do oblasti prevence. Polovina eh, nakažených osob, které se nakazily HIV za poslední léta, eh, umřeli kvůli nedostatečné léčbě. Od roku 2017 existuje velký pokrok, protože eh, používají se retrovirální léky, eh, podávají se více než milionu osob, které jsou nakazeny, což drasticky snížilo počet úmrtí. Nicméně nelze i zapomínat na sociální faktory a dopady diskriminace, chudoba, vyloučení. Především jde o ty eh, vyloučené skupiny osob, a tyto osoby by neměly trpět kvůli diskriminaci. A zde především mám na mysli děti. Statistiky nám ukazují, že v letech 2014 počet nakažených dětí poklesl, ale pořád mm, zde je velký problém v rozvojových zemích především. Proto bychom měli být ambicioznější, měli bychom mít i nástroje na sociální ochranu, měli bychom zajistit přístup těchto osob k léčbě Eh, po eh, celou délku života a tedy k adekvátním zdravotnickým eh, službám. Pan Guerrero, dvě minuty. Děkuji, pane komisaři, pane předsedo. Konference OSN vezme na vědomí vývoj a pokrok, ke kterému došlo v posledních 15 letech v této oblasti. Informovanost například je větší, to vedlo k lepší prevenci E, potom i farmakologický, zdravotnický vývoj a lepší i aktivování e, občanské společnosti i zdravotnické služby, které koordinovaně reagují na tuto infekci, která e, zachvátila miliony osob na světě. Ehm, my jsme především se zavázali, že budeme nadále bojovat proti této nemoci a protože nyní se to týká 40 milionů osob na světě a v roce 2015 umřelo více než milion osob a nadále v různých částech světa pořád osoby se nakaz, nakazují, nakažují touto nemocí, především v Africe, kde to znamená velká umrtí žen a dětí. To jsou tedy naše závazky do budoucna. A nejdůležitější z těchto závazků je i Eh, identifikovat eh, to, že 90% eh, je schopné diagnostikovat, a, mm, ale ne všichni jsou léčeni a ti, kteří 90%, 90% těch, kteří jsou léčeni, tak potom žijí tedy eh, dobrý život eh, a proto je třeba zajistit léčbu, ano, ale také třeba bojovat proti diskriminaci. To je eh, strategie a to bychom měli zabránit některým zemím. Třeba ve Španělsku máme národní strategii, která byla ale oslabena naopak a boj proti AIDS nyní v podstatě eh, eh, ochabl a to, jako jinde i v jiných státech, kde došlo k podobné situaci, vedlo k nárůstu nakažených osob. Děkuji a dvě minuty pan Charles Gerens. Děkuji, pane předsedo. Jedna z priorit z hlediska veřejného zdraví v roce 2016 je bez pochyby konference o refinancování boje proti AIDS. To je tedy další termín, který se připojuje k tomu, o kterém hovořil pan komisař. Mezinárodní společenství musí čelit svým odpovědnostem. Není možné couvat před touto hrozbou která, kterou představuje nejenom AIDS, ale také malárie a tuberkulóza. Couvat předtím by bylo krátkozraké. Pozbudivé výsledky, které jsme získali od roku 2002, jasně ukazují, že musíme pokračovat v tomto boji proti této chorobě. Musíme se snažit nejenom, aby byla vymícena, ale všechny členské státy se musí účastnit, stejně jako průmyslově vyspělé státy. Ty musí pochopit, jaké jsou tady priority z hlediska globálního veřejného zdraví. Co se týče AIDS, konkrétně Ti, kteří byli proti terapii, tak byli také proti tomu, aby tito pacienty měli přístup k retrovirální léčbě. A e, tato přehnaná opatrnost, která v minulosti mm, platila, nás vedla do slepé uličky. Musí tady být přístup pro všechny e, k této péči. A tento přístup se musí stát realitou, pokud budeme i nadále pokračovat v tom směru, který byl započat roku 2000. Tehdy komise vyjádřila svoji odpovědnost této oblasti a nyní je to na členských státech, aby postupovali stejným způsobem. Mím. Ehm, Domna Sanchez, un minut či 30 de sekundy. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. HIV se stalo eh, celosvětovou epidemii v roce eh, od roku 81 do roku 2007. To zabila více než 5 eh, milionů lidí a dnes máme 35 nakažených a OSN koordinuje mezinárodní úsilí proti této epidemii. Je důležité, aby Evropská unie posílala <clears throat> svoji podporu a podporovat ale pouze slovy je zbytečné. Musí to být reálná podpora a tudíž musíme přehodnotit rozvoj léku, například vývoj léku, tak, aby to bylo v zájmu lidí a ne velkých farmaceutických firm. Musíme být eh, koherentní, pokud jde o přístup k lékům v rozvojových zemích prostřednictvím obchodních zemích, kde často jsou velice velice špatné klauzule o ochraně, osobní, eh, o ochraně duševního vlastnictví a no, patenty. To je důvod, proč tyto nové léky, které jsou efektivní, tak nejsou k dispozici 95% osob, které jsou nakazeny, nakaženy a které žijí na jihu. To je podle dat OSN. Také chci připomenout, že, eh, že eh, sexuální přenos to je nejběžnější cesta, tedy efektivnější prevence konference a pořád někteří fanatici eh, eh, jsou proti prezervativu a velice vehementně proti němu bojují, bojují. A já si myslím, že parlament by se měl odkazovat na eh, svoje usnesení z roku 2011, kde právě apelujeme na používání prezervativů mužských i ženských a že to je přece autonomní rozhodnutí osob, žen rozhodovat se, jaké chtějí mít sexuální vztahy. Takže větší sexuální osvěta, především u žen. Děkuji. Eh, eh, arvoisa puhemies. Děkuji, pane předsedo. Skutečnost, že v Africe v tuto chvíli je o něco méně nových případů AIDS, než těch, kteří tedy eh, jsou léčeny, je slibný. ukazuje to, že se investuje do prevence AIDS, HIV, že můžeme epidemii zastavit do roku 2020. Chci upozornit na to, že východní Evropa, jeho východní Asie jsou problematické oblasti pro AIDS. Měli bychom podpořit eh, podporu lidských práv s tím, že ti nejzraditelnější potřebují ochranu. Potřebujeme racionální mm, politiku léčiv Eh, zajistit rozumné podmínky ve vězeních i eh, s prostitutek, eh, aby s nimi bylo důstojně zacházeno. Děkuji. Děkuji dvě, dvě minuty 30, pan Pericíny. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, globálně Cíl je bojovat proti epidemii do roku 2020. Máme cíl, ale ten nebude nikdy splněn, pokud nebudeme řešit problémy v Africe, především ve střední a západní, protože tam se musí zrychlit přístup k léčbě retrovirálními léky, které zachraňují život a to nyní post... Eh, tyto léky se dostanou pouze ke třetině osob a máme zde 30, 35 zemí, kde je nejvíce nákazy a 23 z nich jsou z Evropy. Ale i v, v Evropě, třeba Itálie je na 16. místě, ale má problém. V roce 2014 3950 eh, nových eh, případů, a eh, což takže proto je zásadní přijímat speciální opatření pro prevenci, ale také i investovat je třeba vzít do úvahy, že země eh, s nízkými příjmy, tak tam ty eh, ceny eh, farmaceutických výrobků nejsou k dispozici kvůli přehnané ceně a nejsou k dispozici veřejnému sektoru, ale jenom soukromému sektoru, kde ty ceny jsou nedostupné pro většinu populace. My máme problém přístupu k lékům v Africe, ale zároveň máme problém i přístupu k lékům v bohatých zemích. Především mm, je to kvůli koncentraci farmaceutické výroby, která je v rukách pár na národních farmaceutických firm a ty si stanovují ceny. A potom je třeba i změnit pravidla ochrany eh, práv duševního vlastnictví a výzkumu. Mm, mm, samozřejmě někdy tyto léky nejsou ekonomicky zajímavé pro tyto firmy a to je přece skandální. Děkuji. A nyní má slovo paní Pietikainen dvě minuty. Arvoisa puhemies, ensimmäisenä haluan kiittää komissa. Pane předsedo, chci poděkovat panu komisaři za jeho prohlášení. Projevil skutečnou angažovanost, aby Eh, vyřešil problém AIDS HIV, jak v Evropě, tak globálně, je důležité, abychom v Evropě zaujali vedoucí roli eh, při řešení této výzvy. Ty výzvy jsou obrovské, ale musíme si pamatovat, že tento boj proti HIV je dobrým příkladem toho, jak mezinárodní spolupráce může být úspěšná. My jsme byli schopni prosazovat nové léky a byli jsme schopni zlepšit prevenci. Bylo možné prodloužit očekávanou délku života těch, kteří onemocní. To samozřejmě nestačí. Abychom mm, dělali to, co jsme slíbili, totiž zabránili, eh, zastavili HIV, tak máme čtyři úkoly. Především potřebujeme prevenci. Prevence znamená také sexuální eh, práva žen a dívek. Další úkol, který máme, souvisí se eh, sociální spravedlností a lidskými právy. Potřebujeme eh, vzdělání, zvyšování povědomí. Lidé musí být schopni eh, se dostat k léčbě, aniž by, by byli stigmatizovány. Vzdělání je klíčem ke všemu. My víme, že tyto problémy jsou často spojeny s sociálním postavením a To bychom také měli respektovat. Děkuji. Děkuji, paní Karlson. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, určitě. Tato zpráva OSN eh, ukazuje, že došlo k pokroku v léčbě a prevenci a eh, AIDS a HIV ale nemůžeme usnout na Vavřínech, poněvadž za posledních 15 let došlo k pokroku, ale to e, e, znamená, že teď musíme pokračovat, protože tady nejde jenom o něco přechodného. A zde ale 20 milionů osob, pokud víme, nemají možnost přístupu k lékům. My v parlamentu jsme kolikrát tady hovořili o přístupu k lékům a já myslím, že i tento aspekt bychom měli zakomponovat do naší rozvojové politiky. Ženy a děti jsou nejvíce postiženy, postiženi a e, v, v Evropě. Eh, i osoby s nižším příjmem také mají velký problém. A proto chci vyslat takový apel. Je třeba, abychom teď v ekonomické krizi si uvědomili, že eh, se i změnil ten vzorec eh, konzumace drog směrem k těm levným drogám, které právě vedou k těmto nákazám. A tudíž Evropská unie musí hrát svoji vůdčí roli a musí mít ambiciozní cíl, abychom vymítili tuto epidemii do roku 2030. Musíme být národní mm, mm, plány, které budou mm, e, směřovat k jejímu vymícení a i zdravotnické systémy, především které budou univerzální, zajistí přístup všem občanům, proto abychom mohli bojovat proti této epidemii účinně. Děkuji. Faria, un minut și 30 de secunde. Um Pane předsedající. kolegové, je jasné, že jsme nedosáhli pokroku, kterého eh, jsme mohli dosáhnout boji proti AIDS. Miliony lidí eh, jsou léčeny antiretrovirálními eh, léky a to je tedy asi 30 nových infekcí. Přesto počty lidí, kteří umírají na AIDS, Eh, klesají, tak přesto se infikuje stále eh, velký počet nových lidí. Musíme zajistit, aby HIV pozitivní mohli vést důstojný život. Obrovský počet těchto lidí nemá přístup k lékům. Vážení kolegové, na začátku nového tisíciletí nemůžeme být lhostejní tváří tvář výzvám HIV. Potřebujeme Eh, v příštích pěti letech implementovat koordinovanou holistickou strategii založenou na eh, řadě konkrétních pilířů, které souvisí s eh, s zajištěním nutných investic do boje proti HIV, aby členské státy zlepšily své zdravotnictví a pomohly těm, kteří mají infekci a pracovali s dalšími, aby zajistili prevenci. Potřebujeme holistický přístup, který um, zajistí nebo prolomí ten začarovaný kruh a pomůže nám v tomto boji. Doufám, že Unie bude spolupracovat na dosahování rozvojových cílů milenia. Paní Senra, děkuji. Eh, účastníci této eh, schůze musí přijmout eh, závazné rozdíly, tak aby se skoncovalo s diskriminací a i Mm, aby se eliminovaly eh, zákony v některých zemích, které kriminalizují osoby, které jsou nakaženy vírem. Je třeba zajistit eh, eh, univerzální přístup ke zdravotnickým službám, včetně sexuálního reprodukčního zdraví. A je třeba i skoncovat s monopolem farmaceutického průmyslu a to velice ostudné mm, vyjednávání o patentech. Je třeba tedy vyvinout, větší větší úsilí v prevenci především a věnovat velkou pozornost mladým eh, lidem. A je třeba i posílit investice, které musí být eh, veřejné a je třeba i investovat a věnovat veřejné eh, prostředky mm, mm, i do výzkumu a ne jenom, aby šlo o zájmy velkého průmyslu. Děkuji. Blue card din Arnott. Akceptujete modlou, modrou kartu pana Arnota? Pana Arnot? Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je jednoduchá. Já chápu vaše návrhy v tom, že farmaceutické firmy si účtují obrovské ceny za retrovirální léky. To naprosto chápu v tom, že to má dopad na boj proti HIV a AIDS. Co konkrétně navrhujete, aby udělalo OSN na vysoké úrovni, na, na schůzce na vysoké úrovni, která proběhne tento týden? Prosím, máte slovo. Eh, eh, Děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že jsem to řekla jasně, že Evropská unie a eh, mm, průmyslové země se musí zavázat, že skoncují s těmi vyjednáváními o patentech tak, aby se mohly vyrábět léky za dostupné ceny. Děkuji a dvě minuty paní Petr. Děkuji, pane předsedo. Tento rok máme 31. výročí e, první infekce AIDS, která, kterou podpořili vědecká data. Časná léčba je klíčová, ještě důležitější je vzdělání a prevence osvěta. světa Zodpovědné chování pomůže našim dětem, aby se staly zodpovědnými dospělými. Investujme do toho. Odpovědné chování je ještě více aktuální, protože čelíme znepokojivým trendům, které ukazují, že rostoucí počet dětí a mladých od 10 do 19 let se infikuje AIDSem. 30 ehm, milionů lidí již přišlo o život z tohoto důvodu. Přesto mm, AIDS by mělo přestat být hrozbou do roku 2030, pokud 90 infikovaných bylo včas diagnostikováno a začalo s léčbou pro splnění tohoto cíle je důležité, abychom se, eh, abychom zasáhli ty, kteří jsou nejzranitelnější. Spousta lidí nemá ještě přístup k léčbě, mnoho ani z nich ani neví, že jsou infikováni. V subsaharské Africe 26 26 mm, milionů lidí je infikovaných minimálně a významná role eh, rol, významnou roli se hrají náboženské organizace Caritas International, Mm, které propagují péči o infikované Caritas a náboženské organizace nedávno publikovaly doporučení, jak vymítit HIV u dětí do roku 2020. I když počet infikovaných dětí na světě sklesl, 70 infikovaných těhotných žen dostalo léčbu, aby se neinfikovalo i dítě. Bohužel tato léčba je k dispozici pouze eh, pro 820 tisíc z 2,6 milionů infikovaných dětí. Caritas a další organizace spolupracují s experty na toto téma. Řečník byl přerušen. Děkuji, pane předsedo. Toto sociální stigma a také sociální vylučování je zjevné nejenom z hlediska zdravotnictví, ale také pracoviště. Je to výrazné, vede to také k psychickým um, utrpením postižených. Co se týče těchto infokovaných osob, neměli bychom je stigmatizovat. Potřebujeme odpovídající informace ohledně této patologie a máme společnou odpovědnost za prevenci, ale musí se toho účastnit celá společnost. A největší riziko šíření je právě tato stigmatizace a také eh, vlastně mm, nesnažení se získávat informace a léčbu. Musíme tedy se zaměřit na lidská práva a musíme bojovat proti stigmatizaci a diskriminaci pacientů s HIV. Světová zdravotní organizace se zabývá novými případy v Evropě. Jedná se o 120 tisíc nově zaregistrovaných eh, nových pacientů. Potřebujeme eh, také vnitrostátní politiky, kteří se budou zabývat touto otázkou a musíme investovat více do léčby, potřebujeme silnější preventivní opatření, informační programy a samozřejmě větší podporu pro třetí státy. Děkuji, Děkuji paní eh, Bilbao Barandika, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Ano, podpora Evropské unie a občanů, kteří musí podporovat cíle OSN, vymítit eh, AIDS do roku 2030, to je podle mě důvod, proto, abychom eh, se to chopili, protože mm, u mě v roce 80 mm, eh, tak se pamatuji, že tato země tedy mm, v podstatě i eh, tehdy zabila hodně mladých lidí, protože užívali drogy a pamatuji se na ty tragédie. Ale také jsem zažila takovou rebelii žen, matek, jak Eh, začali i eh, bojovat eh, proti institucím a já mm, si myslím, že toto v podstatě dá, dává takovou naději všem těm, kteří chtějí bojovat, protože je, je to možné a AIDS je spojena s chudobou, s, s diskriminací, s nerovností. Často je to to, čemu my jsme říkali třetí svět, ale to může být i jinde, třeba na východě Evropy také. A proto bychom eh, měli i bojovat proti různým fundamentalistickým přístupům. A v roce 2030 eh, snad eh, aspoň 90 seropozitivních osob budou vidět, že jsou seropozitivní a že se budou moci léčit a 90 léčených Eh, budou eh, mít ten naději. A aktivní občané, to je to, co potřebujeme. Přístup k eh, léčbě pro rizikové skupiny, více žen, které budou moci se chopit této iniciativy, tak abychom splnili tento cíl, který určitě je na dosah. Ten problém s překladem do francouzštiny, někteří kolegové to neslyšeli. Takže to prosím zajiš, z, z, zajištěte, neop, zopakovat ten příspěvek nemůžete, ale požádám naše služby, aby zajistili uh, na, nápravu. Teď už je to v pořádku. Děkuji. Pan Polčák, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající

30 eh, 30. Ano, má minutu 30 vteřin na svůj projev. A během této doby tři osoby zemřou na tuto chorobu. V globálním hledisku eh, každých 30 vteřin zemře jedna osoba. Máme 40 milionů osob, které jsou infikovány ve světě. A máme o 2 miliony každý rok více těchto infikovaných. Přejeme si vymítit do roku 2030 eh, tuto epidemii. A víme, že na základě cílů milénia se eh, stanovily tyto záměry, ale my musíme činit více. Když se podíváme na zprávu SN, tak eh, tam čteme, že musíme pokračovat v těchto aktivitách, pokračovat v současné iniciativě. A přesto bude stále více lidí, které budou infikovány. Musíme činit více. Potřebujeme více prostředků, potřebujeme lepší přístup k lékům. Problém je v tom, že léky nejsou postačující. Většina lidí nemá eh, dostatek potravin, takže léky, které dostávají, nejsou postačující. Je velmi důležité, abychom něco učinili v tomto smyslu. Jsem ráda, že komise a členské státy podporují tuto možnost dát AIDS více na program našich činností. Paní Záborská? Dvě minuty? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Od roku 2009 do roku 2014 klesl počet dětí HIV o 45 O třetinu se snížil také počet žen, které zemřely na AIDS. Výzvou zůstává však prevence u žen v reprodukčním věku a uplatňování čtyř předporodních vyšetření podle doporučení BHO. Problémem je také, že například v těch nejvíce postižených zemích Afriky pouze polovička dětí vystavených eh, viru HIV projde diagnostickým screeningem. Více než čtvrtina péče, která je poskytovaná těmto lidem, je poskytována katolickými zdravotnickými institucemi. Svoji práci vnímají jako morální povinnost, protože věří, že každý lidský život a i ten, který ještě není narozený, má mít ochranu. Lékaři a zdravotní pracovníci ze Slovenské vysoké školy svaté Alžběty v Bratislavě vedou dlouhodobě zdravotnické projekty v Africe a Asii, které se věnují dětem z HIV a jejich matkám. V dialogu mezi těmito organizacemi a EU je však problém s dogmatem ukončení těhotenství. To je problém pro řešení těchto zdravotních problémů. A přitom ukončení života dítěte ohroženého virem HIV není ani prevence, ani léčba. To, co dítě potřebuje, aby se narodilo zdravé, jsou léky již během těhotenství a v prvních týdnech po porodě. Zkušenost s prácí v teréně potvrzuje, že rodina založená na rovnoprávném partnerství jednom že jedné ženy je v boji proti HIV a AIDS mnohem důležitější než potratové kliniky protože taková rodina učí odpovědnosti ve vztahu a také povinnosti postarat se o členy rodiny. Vážený pane komisaři, ehm, dovolte, abych ehm, poděkoval komisi za všechno, co dělá eh, k prevenci AIDS. A je toho hodně. V Evropě máme nejlepší zdravotnictví, nejlepší technologie, víme, jak bojovat proti to, této chorobě. Ehm, bohužel Čísla ukazují, že největší počty nakažených jsou mezi mladými, což je hrozné. A já mluvím o své zemi, o Lotyšsku. Víme, že největší počet, největší nárůst je mezi mladými lidmi, protože jednak používají eh, drogy, zneužívají drogy a narkotika, což samozřejmě zvyšuje riziko nakažení AIDSem. Ehm, um, Sledem eh, díky podpoře VHO byly otevřeny tři centra na lé, prevenci a léčbu. Bohužel eh, tato mm, není k dispozici pro všechny občany, především ne těm eh, na venkově. Samozřejmě nyní je situace lepší, než byla v 90. letech mnoho infikovaných. Mm, Jak vidíme z těch eh, statistik, jsou v subsaharské Africe, což znamená, že musíme bojovat proti náboženským kultům, které eh, například propagují různé sexuální zneužívání a praktiky, díky čemu se lidé infikují. Děkuji a nyní catch the eye. A jako první má slovo pan Hayes. Děkuji, pane předsedo. Také já chci přivítat pana komisaře a jeho práci uh, v této oblasti. Je důležité, aby OSN a EU spolupracovali. Jak bylo řečeno, bylo odvedeno spousta práce v této oblasti v posledních letech, přesto máme velice vysoké počty lidí na světě, které, kteří žijí s realitou AIDSu 40 milionů lidí je na, se nakazilo, 16 milionů lidí minimálně žijí s AIDS. Um, um, po uh, testování a retroviálních uh, eh, lécích. Myslím, že podceňujeme problémy AIDS v mé zemi. Ta čísla mi za minulý rok byla byl nejvyšší počet nových případů za posledních pět let. Třetina eh, lidí v Irsku ani neví, že se mohou nakazit nebo jsou možnými přenašeči viru. Takže musíme dělat víc v Evropě, abychom vyřešili tento problém a, a musíme podporovat OSN v této oblasti. Marka Puto, děkuji pane předsedo. AIDS je zásadní téma pro celou generaci, pokud jde o zdravotnické Eh, eh, služby. V podstatě první případy se objevily před 30 lety a pak se z toho stalo celosvětové eh, drama. A nyní z mm, polovina osob, které žijí s HIV, nemá vůbec přístup k lékům. A je třeba tedy si stanovit ambiciozní cíle, ale v krátké lhůtě. Je třeba především pracovat na prevenci, snížit počet osob nakažených virem, sanitární zdravotnické potřeby, tak aby osoby měly měli přístup k ním, ale i sociální politiky, tak aby se i e, zlikvidovala diskriminace s tím spojená. Ehm, schůze v New Yorku tedy by měla přijmout e, odvážná e, opatření a rozhodnutí, tak aby, e, protože jinak potom tyto politiky budou efektivní. Technologie a věda, kterou máme k dispozici, tak ty mají nám pomoci i abychom do roku 2030 vymítili tuto epidemii je třeba mít tedy nástroje, které jsou k dispozici, které ale budou sdílet všichni a tyto nástroje budou dány k dispozici všem, včetně chudých zemí. Děkuji. Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζουμε την επικείμενη συνάντηση εκπροσώπων των κυβερνήσεων και των δομών υλοποίηση προγράμματο. Eh, vítám, že eh, zástupci různých regionů a také OSN budou v příštích dnech eh, jednat o AIDS a že to bude součástí konference, která se bude konat v New Yorku. Ta situace je velice znepokojivá. 36,3 milionů infikovaných lidí. Afrika je nejvíce postižena. Je tam 25 milionů infikovaných eh, v roce 2014. Eh, bylo vynaloženo mnohem více finančních prostředků v tomto boji, ale tento virus dále se šíří. Eh, zaznamenali jsme nový nárůst infikovaných a prostředky v tomto boji jsou nepostačující. Je nutné, aby Evropská unie investovala více do výzkumu. Musíme rozvíjet odpovídající léky pro boj proti AIDS a podporovat celkově výzkum. A také e, populace musí mít přístup k informacím, prevenci a léčbě. Na jednom osobnom primjeru kojega sam proživljavao 90-ih... Já se s vámi chci podělit o jeden příklad z osobní zkušenosti, který e, je z 90. let. E, tehdy jsem ehm, zjistil, že zvyšování povědomí a světa je důležitá. Ti, kteří jsou infikováni, eh, se mohou stát problémem pro celou komunitu, kde žijí, protože mají děti, kteří které chodí do školy, mají manželky, které musí eh, se setkávat se sousedy v 90. letech ten člověk, kterého jsem znal, žil v malém městě a já chci zdůraznit jednu věc. Vzdělání, prevence, osvěta je, jsou věci, do kterých musíme investovat. Evropská unie eh, musí eh, být lídrem. Pouze pokud budeme zvyšovat povědomí, budeme otevřeně mluvit o tomto tématu veřejně, budeme investovat do osvěty, prevence, pak můžeme, jenom tak můžeme mm, vymítit tuto epidemii. Pan komisař? Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám eh, za vaše příspěvky. Vy jste eh, zmínili důležité věci, včasná diagnóza, včasná léčba, prevence, racionální politika léčev, lidská práva, zabránění ehm, zabranění sexuálním zneužívání, přístup k léčbám, ceny, patenty, Eh, sexuální práva žen a dívek, boj proti stigmatizace, mm, osvěta, eh, léčba a sociálně dostupné ceny. Děkuji vám, toto jsou všechno důležité věci. Děkuji vám za vaše příspěvky. Je zjevné, že boj proti AIDSu neskončil. I přes obrovské problémy jsme dosáhli pokroku. Je také jasné, že budeme úspěšní jenom společně. HIV poskytuje všechny země bez ohledu na jejich kapacitu reagovat. Také postihuje ty nejzranitelnější a nezostavují se na hranicích. Proto potřebujeme kolektivní akce, solidaritu vůči těm zranitelným, kteří žijí s námi a v zemích, kde si nemohou dovolit univerzální zdravotní péči. Komise bude pod Eh, porovat OSN a jejich akce na boje proti HIV AIDS eh, pomocí všech nástrojů, které má k dispozici. Věřím, že OSN a zkuska na vysoká úrovni tento týden vyšle silný jednotný signál, jednotné poselství z Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Komisar, Děkuji. Děkuji, pane